die Präsidentin. Přeji vám krásné odpoledne. Pokračujeme v jednání. Zápis ze včerejšího jednání je již k dispozici. Jsou prosím nějaké námitky k textu zápisu? Nevidím, že by někdo něco namítal, takže můžeme zápis pokládat se schválený a do